Vážené dámy, vážení pánové, poprosím vás, abyste zaujali svá místa a pomalu začneme. Dnešní konference předsedů je otevřená pro všechny poslance Evropského parlamentu. Dear colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás ještě jednou poprosit, abychom se usadili, abychom mohli zahájit dnešní odpoledne. Chtěl bych nyní oficiálně zahájit dnešní konferenci předsedů, která je otevřená pro všechny poslance Evropského parlamentu a velice srdečně vítám našeho hosta, předsedu Evropské rady pana Hermana van Rompuye a také zde vítám komisaře, místo předsedu komise pana Maroše Ševčoviče. Vítejte v Evropském parlamentu. Hlásí se někdo s nějakou připomínkou k pořadu jednání? Děkuji, pane předsedo, říká pan Alvaro. Pouze co se týče informace nebo informací, mohli byste nám říci, proč jste vybral um, to, abychom, aby nás navštívil pan Herman van Rompuy zde, protože většinou se to koná na plenárním zasedání. Takže sice je dnešní schůzka otevřená pro všechny poslance, ale možná byste nám mohl zdůvodnit, proč jste vybral dnešní uh, předsedu, pardon, dnešní schůzi konference předsedů. Ano, dnešní rámec schůze, na které jsme se rozhodli také přizvat pana Hermana van Rompoje, se koná dnes, protože bylo dost eh, praktické uspořádat toto zasedání v podstatě co nejdříve po páteční schůzi Evropské rady. To znamená, že pokud jsme chtěli, aby nás nebo pokud bychom chtěli pozvat pana Hermana van Rompuy až na plenární zasedání, tak by tam byla větší časová prodleva. A jednou se dokonce stalo, že vlastně nás mohl pan van Rompuy navštívit až tři týdny po radě, což bylo již eh, velice dlouho, protože mezi tím se odehrály různé další události. My jsme se s ním chtěli setkat eh, co nejdříve. Proto jsme se tedy rozhodli uspořádat tuto schůzi dnes. Rada se konala v pátek, ještě jednou eh, chci zopakovat, že dnešní zasedání je otevřené pro všechny poslance, to znamená, že každý se může zúčastnit, každý se může mm, přihlásit do diskuse v rámci postupu k HDI. Můžete se velice rychle nebo velice jednoduše vyjádřit eh, během rozpravy. Děkuji. Další bod. Chtěla bych se zeptat, proč zde není předsednictvo? kde je zastoupené maďarské předsednictvo? Proč zde dnes není? Ano, takže jde o to, že si vyslechneme zprávu předsedu, předsedy Evropské rady. A vždy, když eh, vlastně dochází k prezentaci této zprávy, tak nemusí být předsednictví přítomno, protože nechceme tyto instituce jaksi směšovat dohromady. To znamená, že dnes nás navštívil pan Van Rompuy, který přednese zprávu. Je to zcela běžný postup. Děkuji. Ještě další otázka? Děkuji, pane předsedo. Když jsme diskutovali o přípravě Evropského, Evropské rady 2. Eh, února v odpoledne, tak tam byly dva body na programu energetika a inovace. A eh, předseda Evropské rady, pokud jsem dobře viděl ten přípis, tak napsal stejný den, tedy 2. února, hlavám státu, aby tam doplnili jeden bod na program uh, a to je zhruba řečeno ekonomická situace, což je zásadní téma, ano, ale náš parlament nebyl informován o tomto bodě, který byl doplněn na program. A já si kladu otázku, jak my politicky můžeme diskutovat o přípravě Evropské rady eh, v podmínkách, když nejsme informováni o programu, eh, který bude projednáván summitem. Věděli jsme vůbec o té změně programu a obecně řečeno, pane předsedo, já musím navrhnout, aby eh, předseda rady nechodil i v rámci příprav Evropského samitu. Já vás chápu, kolegové, prosím přestaňte s těmi eh, procedurálními technickými připomínkami, protože máme zde mm, před sebou předsedu Evropské rady a můžete mu klást otázky eh, na všechna témata a můžete s ním vést diskuzi, můžete se ptát na všechno, co si budete přát. Můžete se ptát, samozřejmě tedy předsedy Evropské rady, tak prosím, už začněmeš eh, s projevy. Děkuji. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane eh, předsedo, milí kolegové. Jsem velice rád, že eh, eh, mohu teď opět se vrátit k té praxi Eh, tedy podávání zpráv o eh, Evropské radě a to v pár dní na to a ne po delší době, jako to bylo eh, v posl- dvakrát se to stalo a já podle smlouvy velice rád samozřejmě kdykoliv podám zprávu na plenárním zasedání parlamentu, ale já bych chtěl poděkovat konferenci předsedů, že dnes zorganizovali toto zasedání pár dní po konání Evropské rady. Dovolte, abych začal tématem, který pořád je v popředí, a to je eh, tedy Egypt. Eh, the European Council. Egypt eh, je velice normální, že tedy Evropská rada diskutovala o tomto bodě pár dní po tedy událostech v Káhiře a v dalších městech Egypta. My jsme tedy přijali politické prohlášení o Egyptu. Historie je v pohybu Eh, neočekávané události, ale ne nevítané protože ta stabilita, která tam sice existovala, byla eh, neudržitelná, protože lidé aspirovali na svobodu a eh, sociální spravedlnost a eh, i samozřejmě my proto zde v Evropské radě ve svém prohlášení odsuzujeme násilí a zastražování. Apelujeme na egyptské orgány, aby splnili očekávání egyptského lidu a to prostřednictvím reform a ne represálií a pouze, ale s tím, že e, ta transformace musí začít teď. My jsme odhodláni e, plně podpořit e, ekonomickou, demokratickou transformaci při plném dodržování plurality a lidských práv. Jsme pro partnerství Eh, které bude uší s těmi zeměmi, které půjdou do politických a ekonomických reform. A my jsme požádali vysokou představitelku, aby i toto sdělila eh, při nadcházející návštěvě v Tunisku a v Egyptě, aby řekla, že Evropská unie plnohodnotně bude podporovat eh, proces transformace a přechodu k demokracii. Tyto neočekávané události vedly k, celou ře- k celé řadě různých prohlášení, která jsme slyšeli v Evropské unii. To je pravda, ale ve všech případech v podstatě šlo o stejné sdělení. Podpora svobody a základních reform celého politického systému. A e, tento signál právě i e, dostal takovou konsolidovanou podobu v, přijatých, e, v přijatém prohlášení. A nyní dovolte, abych se vrátil k interním tématům, o kterých se jednalo. Za prvé, tak jak se plánovalo již určitou dobu, bylo to jsme vlastní iniciativy. Diskutovali jsme o dvou tématech, která jsou zásadně důležitá pro střednědobou a dlouhodobou výkonnost evropské ekonomiky. To nám umožnilo Eh, přejít od té fázi fáze krátkodobého řízení krize k dlouhodobějším ekonomickým restrukturalizacím. A bylo to založeno na základních tématech energie a inovace. To je zásadní pro budoucnost, pro prosperitu. Je to klíčové pro Evropu eh, v roce 2020 i dále. Eh, my jsme tedy přijali závažná rozhodnutí s konkrétními termíny to znamená plně hodnotný energetický trh, kdy se propojí produktovody a sítě mezi členskými státy a jednotný prostor vědy a výzkumu naše rozhodnutí uznává, že my zatím jsme, eh, jsme eh, ve skluzu eh, za těmi našimi cíly 20% v roce 2020, pokud jde o energie, dodávky energii a pokud jde o vědu a výzkum, tak tam zaostáváme za Spojenými státy a brzy i za Čínou tomu tak bude. I Evropská komise tedy předloží zprávu o pokroku, o implementaci e, rozhodnutí, která jsme přijali minulý týden. Bude to do jednoho roka. Musím zdůraznit, že s Evropskou komisí e, panuje velice dobrá spolupráce a pan místo předseda komise Ševkovič řekne více o rozhodnutích v oblasti energetiky. A v neposlední řadě jsme diskutovali hospodářské situaci. Výhledy e, evropské ekonomiky se výraznou měrou zlepšily, včetně eurozóny která v nedávné době zažívala potíže. I ty spready jsou daleko nižší než před pár týdny a ukazatelé nám ukazují, že lze e, to očekávat dobré optimistické výsledky. A je, je jasné, že opatření přijatá jednotlivými státy Evropskou unii se vyplácí. Nicméně ještě před námi čeká hodně práce. E, nelze usnout na Vavřínech, musíme se ponaučit z krize a rozhodli jsme se, že využijeme tento impuls a přijmeme komplexní balíček, který bude předložen v březnu. A chci zdůraznit, jaké hlavní prvky budou tam obsaženy. Za prvé, je to silnější ekonomické řízení eh, po té, co Task Force vydala eh, svoji zprávu, po té, co komise předložila návrhy a nyní vlastně váš parlament pracuje na těchto návrzích. Za druhé, Jde o konkrétní návrhy o posílení dočasné eh, stability, tedy facility pro dočasnou stabilitu, což je nezbytné, aby eh, ta efektivita byla dostačující. Za třetí, eh, je třeba mm, přijmout konečné rozhodnutí o novelizaci zakladající smlouvy tak, abychom mohli zavést stálý mechanismus stability, abychom mohli i definovat operativní prvky tohoto paktu. A já doufám, že to eh, bude, při, bude předloženo do 24. Eh, března, do příští rady. Za čtvrté je třeba implementovat stávající programy v eh, Řecku a v Irsku. Za páté, je třeba implementovat v eurozóně opatření pro posílení rozpočtové pozice a e, výhlídek na růst. A v poslední řadě je třeba i provést e, ty zátěžové testy ekonomiky, aby bylo jasné, kde jsou případná slabá místa. U všech těchto bodů jsme se rozhodli, jaký má být směr a dali jsme mandát plus konkrétní termíny, které budou plnit příslušné instituce. Evropská rada odsouhlasí celý balíček 24. a 25. března. Šéfové států a vlád 17 hm, zemí eurozóny také diskutovali o tom, jak dosáhnout větší ekonomické konvergence tím, že budou více spolupracovat ve svých národních politikách a zvýší ta konkurenceschopnost. Namísto toho, že pouze by jim šlo o e, roční deficity, o ty výstupy, tak také i musí zvážit e, ty nezbytné politiky, e, které jsou předpokladem pro výstupy, pro výsledky. To znamená, je třeba, abychom měli více společných politik. Členské státy eurozóny posidují, že je třeba více se ekonomicky koordinovat. Musí to jít za rámec ekonomického dohledu, tak jak o tom bylo rozhodnuto ve, ve zprávě Task Force. Nyní se otevírají nové horizonty. Nyní je třeba to ale převést do praxe. V jakých oblastech, jaké nástroje, jaké limity tam budou panovat. A proto jsem dostal mandát, abych konzultoval s šéfy států a vlád eurozóny, abychom identifikovali konkrétní cesty eh, v souladu se smlouvou, tedy eh, to by mělo být učiněno do března a to v úzké součinnosti i s předsedou komise. Také i zapojíme eh, lídry těch zainteresovaných zemí, které nejsou členy eurozóny, a o této zprávě se bude diskutovat eh, v polovině března. Na eh, Evropské radě ale nebyly předloženy žádné konkrétní návrhy, jak jsem řekl před třemi týdny v Londýně. Eh, koordinace mm, ekonomických politik, to neznamená jednotnost, jednotu, protože naše výchozí startovací pozice jsou odlišné, ale musíme všichni jít stejným směrem. Jsem přesvědčen, že určitě bude větší schoda o tom, jak jít vpřed a že se na tom dohodneme do března. Chci však všem připomenout, že euro jako takové je silnou měnou a je, má daleko větší hodnotu, než když bylo zavedeno a vlastně e, e, ten, ten, ten, e, i ty úroky jsou nižší než 2% za posledních 10 let a my uděláme vše, co je třeba, abychom zachovali stabilitu eurozóny a rozhodnutí, které přijmeme v březnu na Evropské radě, tedy budou významným krokem tímto směrem. Děkuji za pozornost. Uh, thank you, Mr. President. Velice děkuji. Děkujeme, pane předsedo. A nyní poprosím místo předsedu komise, pana Ševčoviče. Velice děkuji za slovo, vážené, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi nejprve vyjádřit omluvu předsedy Baroza, který se nemohl zúčastnit dnešní diskuse, proto protože už má naplánovanou návštěvu zástupců jednotlivých zemí. To znamená, že já se tedy pokusím ho zastoupit a informovat vás o výsledcích Evropské rady, která se konala tento pátek. Jak jsme již hovořili minulý týden, tak Evropská rada se týkala eh, významných témat, která jsou zásadní pro budoucnost Evropy. Energetika a inovace byly také součástí pořadu jednání, ale také jsme hovořili o ekonomické správě. To jsou všechna témata, jejichž eh, dobrá rozhodnutí mohou vytvářet nová pracovní místa a růst pro naše občany. Evropská rada se minulý pátek uchýlila k zásadním rozhodnutím a také stanovila termíny, která se týkaly různých projektů v oblasti energetiky a inovace. Tato rozhodnutí jsou velice vhodně zasazená do celého kontextu budoucí ekonomické zprávy. Jak víte, ekonomická, pardon, Evropská komise vlastně poprvé, eh, poprvé zveřejnila ehm, takzvanou roční analýzu růstu a také pracujeme na vytváření stálého mechanismu stability. Evropská unie chce co, nejlíp, co nejvíce posílit evropský eh, ekonomický růst a to nikoli pouze v eurozóně a chce také posílit svou konkurenceschopnost a chce mít pozitivní dopad na růst pracovních míst. Evropské instituce usilují o splnění těchto společných cílů. Je naprosto pozitivní, že všechny členské státy jsou Eh, se chtějí věnovat těmto otázkám a uvědomují si, že je důležitá, že je nezbytná větší konvergence v našich ekonomikách, pokud chceme docílit větší konkurenceschopnosti. Za prvé, co se týče legislativního balíčku, který se týká ekonomické zprávy. Evropská rada chce, aby ECOFIN, souhla, nebo vlastně, aby tedy ECOFIN už odsouhlasil všechny ty kroky v březnu. Také tedy e, do konce června byste měla být dohoda i s parlamentem. Komise také doufá, že rada bude otevřená názorům parlamentu, že bude také brát v úvahu návrhy a že tedy nakonec e, společně e, díky celému koncensu dosáhneme k dohodě. Komise se pokusí ze všech sil také usnadňovat tyto diskuse v rámci interinstitucionální spolupráce, která je tak důležitá pro náš pokrok a úspěch. Je máme zde také různé iniciativy a různé návrhy. Evropská rada také stanovila pořad jednání na svou březnovou schůzi. Bude se týkat zejména strukturálních reform a fiskální konsolidace. Komise by chtěla potrhnout, že tyto priority se netýkají pouze stability a konvergence, ale také i plánu národních reform. Strukturální reformy a fiskální konsolidace musí být zasazeny do širšího kontextu strategie 2020 a musí zde být také různá e, opatření, která mají posílit e, zaměstnanost zejména mladých lidí, posílit výzkum a vývoj, ekologickou ekonomiku a také využít ekonomický, ekologický růst. Komise také doufá, že provádění evropského semestru, roční analýzy růstu a dalších cílů také vytvoří podmínky pro Eh, udržitelný růst, který bude také zároveň takzvaně inteligentní. Je důležité, abychom v rámci eurozónu zvýšili konkurenceschopnost a abychom zároveň, aby vlastně ten růst byl také umožňující, začlenující. To znamená, že tedy všechny tyto cíle musí být propojeny. Evropská komise má jasné ukazatele, že je tedy důležité, aby posílit ekonomickou koordinaci a aby to vše bylo také v souladu se smlouvou. Jinými slovy, bude respektována role evropských institucí, jednotného trhu a nebudou vyloučeny země, které nepřijaly jednotnou měnu. Nicméně musím jasně říci, že žádné kompetence nebudou staženy z institucí Evropské unie. Komise vítá veškeré iniciativy, jak posílit ekonomickou koordinaci, jak zlepšit konkurenceschopnost a konvergenci. Budeme společně spolupracovat, abychom zajistili plnou, sou, plný soulad se smlouvou. Jak předseda Barozu minulý týden řekl, tak víme, nebo jsme rádi, že smlouva poskytuje dobrý nástroj, jak zlepšit ekonomickou správu a také zrychlit její provádění. Jak řekl předseda Evropské rady, pan Van Rompuy, budeme spolupracovat s Evropskou, nebo Evropská komise bude spolupracovat s Evropskou radou na přípravě březnové rady. Komise také vítá eh, další zrychlení celého procesu a další úsilí o zlepšení evropské konkurenceschopnosti. Budeme hledat cesty, jak to učinit v rámci stávající smlouvy a budeme také respektovat úlohu Evropského parlamentu. Nyní tedy, co se týče energetiky a inovací, obě tato témata jsou zásadními tématy strategie Evropa 2020 a také mají opět nastartovat konkurenceschopnost a hospodářský růst. Nesmíme zapomínat na to, že energetika a inovace jsou také dvě oblasti, kde může evropský prostor a evropský přístup dát velkou přidanou hodnotu. Evropská rada stanovila cíle a také Eh, termíny. Je důležité, abychom v některých oblastech ještě eh, zrychlili, jako je energetická účinnost, vnitřní trh a výzkum. Tyto oblasti se navzájem doplňují a máme zde také ještě vnější rozměr energetické politiky, protože členské státy se nyní rozhodly sdílet informace, které se týkají různých dohod se třetími zeměmi. Jak jsem hovořil, Ehm, je důležité, abychom snižovali své energetické účty a to se týká jak firem, tak eh, jednotlivců, občanů, domácností. Také chceme snižovat emise CO2. Chceme jasně říci, že chceme zvýšit energetickou účinnost, zejména ve veřejném sektoru. Je důležité, aby zde byl integrovaný a dobře propojený vnitřní trh, protože to je zásadní podmínka pro eh, zabezpečení dodávek a solidaritu v oblasti zabezpečení dodávek. Do 2014 zde má být eh, tedy plně prováděna legislativa, která se týká tohoto vnitřního trhu s, s energií. Mělo by to posílit růst a pokud to uděláme dobře, tak by domácnosti ušetřily asi 13 miliard eur, protože budou mít eh, levnější energet, elektřinu. Také ještě musíme najít dobré finanční nástroje aby žádné členské státy nebyly do roku 2015 izolovány od trhu s energií. Také zde budou nové návrhy, které se budou týkat nové infrastruktury a investic do energetiky. Také vítáme znovu posílení oblasti udržitelných eh, zdrojů energie. Také máme zde iniciativy, které se týkají skladování energií, biopaliv nebo snižování CO2. A Tyto cíle jsou také dalším výsledkem Evropské rady, který vítáme. Komise také ještě vydá eh, během tohoto roku sdělení, které se týká energetiky. Energetika je jedním z takových hlavních, energetika a inovace jsou jedním z hlavních motorů evropské ekonomiky. Proto jsou také eh, v jádru celé strategie 2020 prostřednictvím takzvané Unie inovací komise stanovila různé cíle. Nyní se už dostáváme do té fáze, kdy máme plnit cíle, kdy máme docházet k hmatatelným výsledkům. Evropská rada to podporuje. Komise také požádala radu, aby, se, aby zaujala strategické postavení, co se týče inovací, protože inovace je právě také důležitým hnacím motorem. A jsme také spokojeni, že Evropská rada na to zareagovala. Je důležité vytvořit správné podmínky, aby Evropa zůstala atraktivní pro investory, co se týče výzkumu a inovací. Potřebujeme tedy také dobrý režim ochrany duševních práv, potřebujeme pravidla pro zadávání veřejných zakázek, potřebujeme posílit inovace a také potřebujeme zjednodušení pravidel, což je, takže to, aby um, badatelé mohli pracovat v laboratořích a nemuseli se věnovat různým papírováním. Také je zde ještě důležité uh, dobře plnit uh, další právní předpisy. No a ještě se chci vyjádřit k Egyptu, i když o tom již hovořil pan předseda velice jasně. Chci pouze říci, že zítra eh, se bude jednat také o situaci eh, v kolegiu komisařů, jak o Tunisku, tak o Egyptě. A také pokud budete mít určité dotazy, tak na ně mohu zareagovat. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. A nyní za politické skupiny, za EPP, pan Josef Dol. Président, chers Pane předsedo, vážení kolegové, pane předsedo Evropské rady, pane Van Rompuy, pane eh, Ševkoviči, pokud jde o, o váš projev k poslednímu eh, zasedání Evropské rady, jste hovořil o Egyptu a také pokud, a o zprávě a o eh, dalších, další třetí věci. Nejprve tedy o energetice. Žádný členský stát by do roku 2015 neměl zůstat izolovaným v této oblasti a je energetická bezpečnost žádného státu by neměla být ohrožena. Souhlasím s těmito ambicemi a souhlasím s rozhodnutími, která byla učiněna proto, aby eh, žádný z členských eh, států nebo tedy aby členské státy tady měly strategie a Evropská unie nebyla příliš závislá, pokud jde o energetické zásoby. Um, Týká se to této oblasti a i jiných. Je potřeba to řešení nalézt ve více společné Evropy. Už jsem to zmiňoval a budu to opakovat znova. V pátek eh, padla dohoda na tom, jaká budou tady ta pravidla na společném trhu s energiemi. Řeknete, že to je minimum, co je možné udělat, že členské státy sami si stanovily tato pravidla a je normální, že je budou prosazovat. A to se týká jak energie, tak se to týká i paktu stability. Je potřeba pravidla dodržovat. A pokud nejsou eh, dodržována, tak eh, potom komise má úkol e, to připomínat členským státům a my to budeme, na to možná budeme upozorňovat vás. A pak je třeba ty členské státy popohnat před Evropský soudní dvůr. Dále. Jsem rád, že Rada udělala krok vpřed, pokud jde o investice do obnovitelných energií a také do Eh, jistých a udržitelných eh, typů energií eh, s nízkou uhlíkovou stopou. To se týká například jaderné energie, je potřeba s ní počítat. A pokud jde o Egypt a tuto situaci ve Středomoří, jsem také znepokojen, ale ne ze stejných důvodů, jako pan Van Rompuy. Mě především znepokojuje, že Evropa která je prvním rán, dárcem v této oblasti, tady netáhne za jeden pro vás nehovoří jednotným hlasem. Členské státy eh, tady komunikují eh, roztříštěným způsobem a vysílají eh, rozporuplné signály do zahraničí. Já si myslím, že tady tady není jednota tady je potřeba nalézt řešení, tak jak se donívá i moje skupina, kdy Evropa tady bude více přítomna, bude hovořit jednotným hlasem, dohodne se na svých vlastních signálech, hodnotách, na tom, co je pro ní důležité. Toto by měl být největší pokrok Lisabonské smlouvy a mě by zajímalo, kde tento pokrok zůstává, co s ním je. A má poslední třetí věc se týká uh, hospodářské zprávy. Uh, Pane předsedo, vy jste tady uvítal odhodlání Evropské rady a e, já nevím, protože jsem sice potěšen, že otázka e, rozpočtové konvergence, sociální a fiskální, že už tyto věci nejsou žádným tabu, a proto si myslím, že je potřeba o tom diskutovat a řešit to nejenom na čistě národním a mezivládním kontextu, ale na evropském. Na pořad jednání na evropské úrovni je potřeba řešit pracovní délku týdené eh, a podpory eh, pro eh, instituce. To jsou věci, o kterých musíme hovořit. Naši občané už o tom hovoří velmi dlouho. Je potřeba o tom hovořit odhodlaně a to v evropském rámci a to podle metody společenství, která se osvědčila. Má skupina se donívá, e, že řešení tohoto problému neleží v tom, že členské státy e, si budou více oponovat, ale spíše tím, že se všichni více spojí. Je potřeba samozřejmě hovořit o sociálních a fiskálních pravidlech, to jsou sporná témata, ale je potřeba to probrat, protože jinak nedospějeme k solidaritě a bez solidarity nebude Evropa. Naše země musí být odhodlané, musí odhodlaně stanovit pravidla zprávy, to se ukázalo během krize, je to nutné, ale toto odhodlání musí být velké také v tom, že budou prosazována společně, že tady bude vzájemná eh, rovnost a vzájemný respekt. Děkuji za pozornost. Děkuji panu. Velice děkuji. Děkuji panu předsedovi, panu Dolovi a nyní dávám slovo panu Martinu Šulcovi za skupinu Progresivní aliance socialistů. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Pane potřeba, možná byste uh, mohl říci personálu, že tam máte špatnou cedulku. Uh, Eh, nevím, co to je eh, V. Mám tady špatnou cedulku, jmenuji se Ma- Martin, ne, nemá tady dělat, co to písmeno V. Pane předsedo, já na vás nemůžu být tak milý jako kolega eh, Josef Dol, i když musím říct, že jeho slova byla odvážná a mohu zdůraznit mnohé věci, které právě řekl. Uh, pokud to povede k tomu, že Evropský parlament velkou většinou bude rozhodovat o věcech, o kterých tady diskutujeme, tak tím lépe. Pane Van Rompuy, kladu si otázku po této radě, jaká ještě víc než dříve, jaká je vlastně vaše úloha v radě. Vaše úloha je přece udržovat v radě soudržnost a zastupovat radu. Tak jsem to alespoň pochopil v Lisabonské smlouvě. Musím ovšem konstatovat, že vy máte asi jiný názor. Co se během tohoto víkendu stalo? Začnu také Egyptem, tak jak jste začal i vy, pane předsedo rady, protože tady jde o to, že předseda rady nás má informovat o výsledcích rady. V Muppet Show, eh, což je eh, slavný americký pořád, tam je balkon a stojí tam e, dva pánové a ty komentují všechno, co se děje, ale nikdo je nebere vážně. A to je zhruba asi tak role Evropské unie, pokud jde o vývoj v severní Africe. Už jsem to říkal minulý týden. kdy to komentujete, pan Barroso to komentuje, paní Eštonová to uh, uh, komentuje a potom ještě ostatní se k tomu také vyjadřují mnozí další, ale bohužel to k ničemu nevede. Já si myslím, že organigram eh, zahraničních vztahů je tady mnohem složitější a jde hůř pochopit než situace v Egyptě. Pokud nebudeme aktivnější v Evropě, pokud nepochopíme, že to, co se tady děje, je naše politika, tak selžeme. Egypt je sousední země Evropské unie a ne Spojených států. Máme historicky silné vazby k Egyptu, které nevyužíváme a máme bezpečnostně politický zájem, který je velice silný, ale my podle něj nejednáme. Evropská unie je v této věci neschopná jednat a nejedná. A mně to připadá politování hodné. Už jsem se zmínil předtím i o tom i před paní Eštnovou, protože já bych očekával, že ona se toho ujme a že o tom, že bude jednat. Lidé na ulici, ty nechtějí uh, takový stát, nechtějí možná ani Evropskou unii, ale každopádně ti lidé tam, kteří demonstrují, sdílí z velké části hodnoty Evropy a my bychom jim mohli pomoci a podpořit je. Uh, tak, aby si mohli postavit svou vládu. To by přece měla být naše prioritní úloha. A proč o tom rada nediskutuje? A proč, když už, jestli o tom i diskutují, to zatajují veřejnosti? Pakt pro konkurenceschopnost, o tom se také diskutovalo o víkendu. Já vám musím říci, že to není pakt pro konkurenceschopnost. Podle mého názoru je to pokus Spolkové republiky Německo do Evropy přenést eh, ten úsporný program. Zmíním jenom dvě věci. Myslí si někdo vážně, že odstraněním systému indexování platů v některých zemích Evropy posílit, že je možné tím posílit konkurenceschopnost. A to je chybný krok, protože to zhorší sociální situaci. V mnoha zemích, eh, kde jsou tarifní systémy, dochází k automatickému vyrovnávání inflace a to je jediná šance, jak nastolit sociální stabilitu pro ty nejnižší třídy. Když to zrušíme, tak, a, tak vám řeknu, jak to dopadne. Vy jste ministerský předseda země, eh, ve které se něco takového stalo, takže objeví se tam další krize. A chtěl bych říct další věc. Minimální množství pro investice eh, do inovací, podle určitého procenta z rozpočtu musí být ještě stanoven. A to si myslím, že je důležité, protože v oblasti inovací, vědy a vzdělávání to jsou oblasti, kde je potřeba dát investice pro to, aby jsme stimulovali růst. Ti stejní lidé, kteří rozhodují o těchto věcech, jsou ti, kteří v rozpočtu Evropské unie chtějí škrtat právě v těchto oblastech. To mi tedy prosím vysvětlete, jak chcete tímto způsobem Evropu vést kupředu. Obsahově je ten princip naprosto chybný, protože to je program úspor, není to program k udržitelné stimulaci růstu. A má poslední poznámka je, že to je program, který nás rozdělí. Evropská unie bude úspěšná pouze, když eh, tady bude společně o to usilovat 27 členských států a ne, když eh, budeme rozpolceni. Proto jsem vděčný Josefu Dolovi, protože když eh, i EPP zaujme tuto pozici, tak tady bude alespoň jeden jednotný, jedna jednotná instituce a to je Evropský parlament. Děkuji. Nyní pan Guy Verhofstadt, předseda Aliance liberálů a demokratů. Máte slovo. Uh... Ano, pane předsedo, já bych se pouze dotkl toho balíčku hospodářského řízení a navázal bych tam, kde eh, skončil pan Schulz. A já mám tři takové obavy. První je, že pokud jde o ten druhý balíček eh, ekonomické zprávy, ekonomického řízení, který byl předložen teď po summitu, tak eh, opět eh, to je mezivládní metoda, která se zde používá. Eh, to je vlastně ten francouzsko-německý pakt, jak bych to nazval. Já to jsem to řekl již několikrát. Tato mezivládní metoda nefungovala v minulosti a nebude fungovat ani v budoucnu. Nefungovala v minulosti, kolegové pro aplikaci paktu stability a růstu třeba, když třeba ani Francie a Německo neaplikovali eh, kritéria paktu stability a ani to eh, neaplikovalo se s Lisabonskou strategií, to nefungovalo s Lisabonskou strategií, která hlavně opět byla mezivládní strategií a také podle mého soudu, a to je to, co mě zneklidňuje, to je právě ta slabina toho eh, balíčku, který teď se projednává v Evropském parlamentu. Eh, včera pan eh, předseda, pan guvernér Triše byl na konferenci a řekl to a dnes tedy vlastně vy říkáte něco jiného než on. On řekl, že nedostatek reformy, která teď byla předložena, je ten fakt, že pořád ještě se rozhoduje na hm, politické úrovni na půdě Evropské Evropské rady a že to nefunguje. To on řekl. A další příklad. Dovedete si představit, že pravidla hospodářské soutěže v EU by měla být v kompetenci Evropské rady? měla by to být v kompetenci Evropské rady? No to vám mohu říct, že ani jedna firma, nenajdete žádnou firmu, kde by to mohlo fungovat. Tudíž První věc, kterou je třeba pochopit a opakovat do nekonečna, je, my tady v parlamentu nevěříme v mezivládní přístup, o který se opírá eh, tak zvaný francouzsko-německý pakt. A druhá moje druho, je ta eh, politika, společná politika eh, vnějších vztahů. To je třeba posílit, to je pravda, ale realita je jasná. Výsledek Evropské rady je, že tam je nějaký snad nějaká tajná dohoda a to je, že dojde k dohodě eh, posílit eh, tuto společnou politiku EF. E. Vždycky ta zkrátka. A to je eh, pouze, pokud se to bude opět opírat o francouzsko-německý pakt. A to je velice nebezpečné, to je tedy něco, co by mohlo vybuchnout. A třetím, co mě zneklidňuje, je ten francouzsko-německý návrh, eh, který byl předložen. Já to vidím jako katastrofu. Já jsem dostal ten text, ten návrh eh, a eh, my máme tu výhodu, že jsme tedy Eh, ve shodě s CFU v Německu a já jsem obdržel to 24 hodin ještě předtím, než byl zahájen eh, summit a to v Němčině od německých kolegů. A mohu vám říci, že tady v radě je hodně kolegů, tedy ministrů, kteří eh, začali s jednáním v Evropské radě bez toho, aniž by vůbec měli ten text, který byl navržen. A v této místnosti tady říkám, že do budoucna to takto nejde. Není to možné. Ekonomické řízení v eurozóně, to je významné téma. Je třeba eh, vždycky všechno připravovat aspoň týden s předstihem, včetně eh, členských států, které do toho se musí zapojit. A na základě návrhu komise nic jiného to být nemůže. A to je můj závěr teď. Já jsem mm, eh, viděl Evropskou radu, která vlastně dělá, jako kdybychom my byli snad nějakou mezi, ehm, mezinárodní organizaci evropských států. To ale já to tak nevidím. Já chci, abychom byli skutečně společenstvím, které bude používat metodu společenství, tedy komunitární. Rebecca Harms, ehm, místo předsedkyně ze Zelených. Vážení kolegové, eh, páni předsedové, my kolegové vyjádřili náladu, která tady velice dominovala už po prvním eh, summitu. Velice dobře to tady ukázali a já to chci také zdůraznit. Po mně je to opravdu znepokojivé, že po každém zasedání rady, bez ohledu na to, jaké jsou um, ubohé vlastně ty závěry, které jsou tady přednášeny, tak přeci jen se tady vše tváří tak, jako kdyby to proběhlo úplně nádherně a růžově. Mě to částečně připomíná komunikaci politbyr v dobách, kdy ještě nic nebylo v pořádku. A já bych velmi chtěla apelovat na to, aby v budoucnosti ty zprávy byly podávány s větším vědomím problému a aby to vše bylo blíže realitě, jinak to bude opravdu jenom taková show, jako tady říkal pan kolega Schulz. Tady je potřeba upřímně diskutovat o problémech a to samozřejmě není nikde zakotveno v žádných pravidlech. Podle Egyptu, eh, pokud jde o Egypt, tak tam opravdu eh, to je ostuda. Lidé v Egyptě se cítí jako opuštěny Evropany, jakože Evropané jim nepomohli, nechali je na holičkách. Byl tady eh, dlouho vládnoucí diktátor a přesto tady není možné bez Evropanů eh, vlastně pokročit dál a Evropané by měli být tak důslední, aby tady zareagovali. Potom energie. Byl to vlastně i summit o energiích a já si myslím, že dnes byste se měli omlouvat za to, že tento summit byl tak nazván, protože jsme se dostali dál pouze o milimetr pokud jde o ty nejnutnější vylepšení infrastruktur. Ale skutečné výsledky tato rada nepřinesla. Já už jsem to říkala ve Štrasburku. Myslím si, že s panem komisařem Píbalksem už jsme byli eh, osvětelné roky dál. A poslední rok eh, tady v Bruselu byl z hlediska energetiky ztraceným politickým rokem, pokud jde o německo-francouzský pakt. Já si myslím, že to označení, eh, ten název, který se teď pořád používá, místo toho, oč se vlastně jednalo, tedy jde o evropskou ekonomickou vládu nebo zprávu, tak ten název je skutečně katastrofický a je symbolický pro to, jaký chaos tady způsobili Angela Merkelová a pan Sarkozy. A kritika, která zazněla na radě ze strany hlav států a vlád, tak ta tady je jaksi přehlížena. Nikdo z vás, pane Rompuj, ani nikdo z, komisy, z komise se o tom nezmínil. Schováváte to před námi a to nemůže dopadnout dobře. Závěrem bych chtěla říci, že nevěřím, že metoda společenství je v radě ještě správně chápána. A myslím si, že to je také výsledek vaší práce, pane Van Rompuy. Převodničoncej. Pan Timothy Kirkhope, konzervatisti Děkuji a nyní e CR. Děkuji, pane předsedo. Svoboda to je hodnota, se kterou zde všichni my souhlasíme a pro eh, naši politickou skupinu ECR je to jeden z nejdůležitějších principů, to znamená maximální individuální svoboda, respektovaný stát, nízké daně, to je jeden z našich eh, sociálních a ekonomických cílů. Proto vítáme vývoj v Tunisku Eh, kde je dnes náš minister zahraničí na návštěvě i v Egyptě a my podporujeme prohlášení přijaté v pátek Evropskou radou. Ano, je to mýtus, eh, mm, že eh, demokracie je neslučitelná s islámem nebo s arabskou kulturou. To je mýtus, to je milné a nedávné události nám ukázaly, že lidé v arabském světě mají stejné tužby, pokud jde o svobodu a demokracii jako my a o represe i potlačila ekonomický rozvoj a i to nikomu tady nepomohlo ani na Středním východě. Ekonomický růst se zpomalil, vysoká nezaměstnanost tam panuje a e, i to je jedna z příčin těchto povstání a proto e, to ale i apeluje a posiluje některé extremistické skupiny e, a je proto podporujeme celý ten proces transformací v Egyptě. Ale nicméně měli bychom si připomenout, že pan prezident Mubarak byl velkým egyptským patriotem, přítelem Evropy a Ameriky a mm, eh, i vedl mm, mírové vztahy s Izraelem, ale nesmíme být ani slepí vůči autorita, autoritářskému charakteru jeho režimu, který se musí teď změnit ale ze vlastní zkušenosti v Evropě víme, že demokracie má nejlepší šanci na úspěch, pokud bude postavena na transformaci, která půjde tedy postupnými kroky ku prospěchu lidí. A i jsme ponaučeni z Iránu a z jejich revoluce, kde vidíme, že vlastně je to snadné, že jeden autoritářský režim může být nahrazen dalším. Tak opatrný pokrok pro, ve prospěch lidu v Egyptě a jinde, to je důležité. To tež platí pro Bělorusku, Bělorusko, kde také lidé nemají tu možnost jít k svobodným volbám. My podporujeme svobodu všude v zahraničí, stejně jako doma. Vítáme pokrok, který byl učiněn v Evropské radě, kde se hovoří o ekonomických svobodách, které budou zakotveny na jednotném trhu, kde klíčovou oblastí je inovace, vytvoření mm, e, e, skutečného trhu, společné inovace vědy, to znamená společný prostor vědy a výzkumu. To podporujeme stejně, jako digitální trh, stejně jako podporujeme i zabezpečení dodávek energii a společný trh. Nesmíme e, zapomínat na to, že to jsou nezbytné reformy pro konkurence schopnost, ale opatrně eh, je třeba i se podívat na ty bariéry, které existují v tom prostoru vědy a výzkumu, ale e, nesmíme, e, e, ale musíme opatrně s naší regulací a nevnucovat příliš regulace a státy musí mít ty řádné právní rámce, které vytvoří správné klima a pobídky pro podnikání, tak aby podnikatele, vědci, výzkumníci mohli rozšiřovat ty hranice poznání. Jde o ekonomickou svobodu a ne státní intervence, protože to by eh, eh, nebylo dobré pro budoucí prosperitu. Děkuji paní Marisa Matias ze Spojené levice. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, eu gostaria de começar por dizer e por lamentar aquilo que já foi referido por muitos dos colegas. Děkuji. Chtěla bych říct následující. Mnozí kolegové už to tady několikrát zopakovali. Tato rada a prezentace která tady zazněla, tam se to vše mělo zabývat inovacemi a byla by to bývala příležitost pro to, abychom diskutovali o tomto modelu. Hovořilo se o bezpečnosti, nebo pardon, mělo se hovořit o bezpečnosti a o těchto otázkách. Energie vytváří pracovní místa a je mnoho různých opatření a zákonných eh, ustanovení, která byla přijata a ty bychom měli také realizovat. Především pokud jde o energetickou efektivitu budov, tam bychom se bez pochyby mohli zabývat jádrem tohoto problému a mohli jsme to konkrétně řešit, ale to se nestalo. Nejde o to, že tady máme pouze prohlášení o záměru nebo zájmech, ale to nestačí. Musíme si položit otázku, co je nutné dlouhodobě, krátkodobě a musíme se pustit do těchto otázek. Jde také o obnovu hospodářského modelu, o udržitelný rozvoj, o vytváření pracovní místa. A na to musíme myslet okamžitě, musíme se do toho hned pustit, nemůžeme to odkládat na zítřek. Já samozřejmě chápu různé postoje, Eh, například postoj Německa a také pokud jde o úpravu inflace, chápu ty postoje, ale zase jiné země v Evropě s tím mají velký problém. Ta německo-francouzská osa není nic jiného než využití hospodářské situace, kde se vytváří rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a není zde snaha to dorovnat. Bez růstu nemůžeme zmírnit zadluženost. To je přece zřejmé. Pan Van Rompuy moc dobře ví, co tím myslím a o čem hovořím. A deficit to není jediná věc, kterou bychom měli řešit. Já si myslím, že tady je potřeba neřešit to pouze z hlediska jedné nebo dvou zemí, ale musíme to vidět celkově z hlediska všech zemí. I z hlediska těch zemí, které jsou jaksi na okraji Evropy. Pokud jde o přílišné zadlužení, tak tam je toto stejné. Potom další věc. Od Evropské unie se toho očekávalo mnohem více, než to, že se připojí k prohlášení Washingtonu. To není dobré. Děkuji a nyní za skupinu Evropa svobody a demokracie předseda. Ano, já si vždycky říkám, zda se vůbec můžeme shodnout, eh, co se týče smlouvy, protože smlouva je velice, eh, vždycky byla velice respektovaná, jsou zde různé nové ceremonie, ale stále jsou zde problémy, protože veřejné mínění je také jedním z těchto problémů, protože někdy je i veřejné mínění proti těmto smlouvám, nicméně musíme se s tím nějak vyrovnat. Paní Merklová však má skutečný problém, že? Protože článek 122 články e, smlouvy byl využit pro záchranu bank v Řecku a v Irsku a je všemi jasné, že smlouva to ale neumožňuje, že to bylo protiprávní a všichni to víme, že? Takže e, když tedy v Karlsruhe soud e, toto přeskoumal, tak nyní e, Merklová vás žádá, abyste změnili smlouvu a se to vlastně rozhodli udělat během těchto několika týdnů. Nyní jste také zde zřídili stálý mechanismus stability, Myslím si, že však v podstatě pouze posilujete určité neúspěchy a spěje to všechno ke krachu. Teď jste se ještě rozhodli, že chcete pozměnit Lisabonskou smlouvu ale jsou zde ještě další výzvy, které se týkají této smlouvy. Možná o tom nevíte, ale ve Spojeném království se během minulých týdnů také hodně hovoří o rozsudku Evropského soudního dvora, které říká, že mají mít vězni hlasovací právo. A ukazuje se, že tedy veřejné mínění ve Spojeném království je naprosto proti tomu, aby vězni mohli volit, ale překvapivě nyní Eh, mají stejný názor i poslanci Evropského parlamentu. Já už se dostanu k tomu, co chci říct. Ve čtvrtek večer se bude ve Westminsteru hlasovat, a, nebo se hlasovalo, a ukaz, ukáže se, že poslanci budou proti tomu, aby eh, lidé, kteří jsou ve výkonu trestu, mohli hlasovat. Takže bude to také vlastně eh, určitá výzva um, Lisabonské smlouvy, protože článek 6 zcela jasně říká, že Evropská, umluva, pardon, že Evropská unie má přistoupit k umluvě o lidských právech, jenže to ještě nebylo dokončeno, ještě to zatím nebylo dokončeno, takže se chci ještě vrátit. Uh, vy, vy nyní chcete měnit smlouvu. Lisabonská smlouva bude ještě tedy znovu otevřena. Ve Spojeném království by se mělo konat referendum a to referendum by vlastně mohlo být jediným způsobem, jak se může britské, britská veřejnost vyjádřit. A doufám, že pak tedy budu mít pro vás dobré zprávy. Děkuji. Nyní pan Filip Klejs za nezařazené. Ja, dank u, eh, voorzitter. Meneer de voorzitter van de raad, meneer eh, de commissaris. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo rady, pane komisaře. Se smíšenými pocity mnoho lidí eh, vědí ty výsledky rady a to se týká také toho, co se dělo na okraji Evropské rady. Není přijatelné, že jediný členský stát nebo že jednotlivé členské státy, když jsou veliké, začínají společně rozhodovat o tom, co by za opatření měla udělat, měly udělat jiné členské státy. Takže to asi vypovídá něco o té metodě. Spolupráce mezi státy ovšem není ten největší problém. Největší problém je v obsahu těch návrhů, které byly Německem a Francií předloženy. Ještě větší konvergence, ještě větší centralismus v Bruselu, nyní i u daňových věcí a platové politiky. Co je špatné na této situaci, kdy členské státy vlastně i ty slabší členské státy chtějí vést svoji politiku, svoji vlastní. Kdyby tady byla zdravá konkurence mezi těmito politikami, mezi členskými státy, eh, tak eh, by to mělo fungovat. Evropská unie se přece dodívá, že konkurence eh, přece vytváří růst krizové situace se bohužel využívají k tomu, že se prosadí věci, které by jinak nebyly vůbec možné. Hovoří se o harmonizaci daňových systémů, hovoří se dokonce o nějakých evropských daních a jako, hovoří se o nich, jako kdyby to mělo být zázračné řešení. Jádro problému je ten, že Evropské státy se musí zkrátka držet pravidel a musí mít rozpočtovou disciplínu. Není potřeba tady mít ještě větší centralismus. Mr. President. Pane předsedo, pane předsedo, milí kolegové, eh, já eh, velice stručně se zaměřím na dvě témata o kterých zde jste eh, hodně hovořili a potom to nechám na místo předsedovi komise, aby zareagoval na témata jako energie a inovace. Takže proto, abychom mohli diskutovat o tom, co se děje na Středním východě a v Egyptě a o ekonomickém řízení, tak to bychom se na to mohli dívat ze dvou úhlů. Jednak je to ten úhel obsahu, a e, ten druhý úhel pohledu to je úhel procedurální, institucionální. E, já jsem to pochopil tak, že především e, šlo o ten úhel institucionální, tady procedurální zde. A to lituji, poněvadž by bylo velice užitečné i hovořit o obsahu, o těch návrzích, námětech, které by se týkaly postoje Evropy k Egyptu a k ekonomickému řízení, ale tady většinou jsem slyšel otázky procedurálně institucionální. K Egyptu zde je třeba být upřímní sami vůči sobě. Já nevím, jak to vždycky bylo v Evropském parlamentu, ale když zhruba řečeno poslouchám, co se eh, říká v Evropě, tak před několika týdny Egypt nebyl žádným eh, tématem eh, a obecně tedy řečeno. My jsme dávali přednost stabilitě hm, stabilitě, která nesla své ovoce. Někteří z vás hovořili o tom, jak Egypt hodně právě přispíval k míru a stabilitě na Středním východě. Ale byla to eh, i stabilita, mm, za kterou se e, skrývala určitá rigidnost, nehybnost, nedostatek udržitelnosti. Nebylo to udržitelné, protože po dlouhou, dlouhou dobu tam panoval nedostatek e, e, sociální spravedlnosti a základních práv. A Egypt pohovořil. On nečekal na to, až s tím přijdou velké mocnosti. A dokonce Evropa i Spojené státy a další či tedy eh, eh, trochu eh, tedy přehlíželi to, co se děje v Evropě a spíše se v Egyptě a spíše se zaměřovali na určité vnímání, jak se to vnímá. A egyptiané se rozhodli tedy, že vezmou osud do svých rukou a my, my můžeme pomoci tím, že budeme vysílat pozitivní signály a e, slyšel jsem, že to je příliš roztříštěné, ty signály, které vysíláme. Ale e, když se podíváme na mm, ta prohlášení, která byla e, zveřejňována, zveřejněna, tak jdou stejným směrem de facto. A, po, mm, a mm, zde ty velké světové mocnosti také nevždy se vyjadřovaly úplně jasně v tomto. Takže my Eh, zde nechceme hovořit různým jazykem. Ne, my jsme ale vždycky vyjadřovali podporu eh, egyptskému lidu a to, že je třeba, aby tam byla zahájena transformace. A právě v tom přechodném období chceme pod, vyjádřit podporu tomu, aby tam proběhly svobodné, korektní volby, a ale demokracie to nejsou pouze volby, to je také to, čemu se říká v angličtině institutional building, to znamená posílit tam struktury, instituce, um, které potom budou hájit eh, eh, tu spravedlnost a které budou eh, řádně zorganizovány a konsolidovány. Takže právě v tom přechodném období musíme posilovat a podporovat všechny demokratické síly tak, aby se mohly spojit a společně budovat eh, nový demokratický Egypt. A právě v tomto přechodném období eh, eh, Evropa by měla sehrát velkou roli, protože ta transformace je zásadní. A naše prohlášení které je společným prohlášením 27 států, právě vysílá jasný signál a to je, že podporujeme egyptský lid. A teď pokud jde o tu konkurenceschopnost a e, hospodářskou zprávu nebo hospodářské řízení. Zde nejprve i když zde mm, sice existují různé dokumenty na toto téma, tak pořád ještě není žádný plán, který by byl kdy předložen Evropské radě. Žádné opatření, žádný návrh, žádný, nic. No já tady hovořím o Evropské radě. Já jsem tam byl, vy jste tam nebyli. A, takže neexistuje žádný návrh, který byl kdy předložen ani ze strany jednoho státu, dvou států, či dvou států dohromady. Ne, žádný návrh. O čem se jednalo? Samozřejmě o tom, jak k tomu přistupovat, protože již my máme mechanismus koordinace, my již máme mechanismus konvergence, který již existuje. Máme těch šest legislativních návrhů komise a zprávu Task Force. A mm, to je právě jedno rozhodnutí, které jsme přijali, a to je, že v březnu e, e, se spolu s parlamentem e, konečně ukončí tato práce a rozhodne se o tom, jak to ekonomické řízení bude vypadat. Ale mm, některé návrhy šly tím směrem, stále bychom ještě nemohli více posílit Eh, to ekonomické řízení. No já si myslím, že komise i já, my jsme řekli ano, samozřejmě, pokud existují nové představy, pokud chceme posílit ekonomické řízení, tak určitě v eurozóně ano, protože tam máme společnou měnu. No proč bychom se vzdali té příležitosti? A právě proto Evropská rada říká, bez toho aniž by nějak anticipovala vývoj bez toho, aniž bychom měli něco na stole, co by bylo odsouhlaseno. Takže já a předseda komise jsme byli požádáni, abychom konzultovali s členskými státy, abychom na březnovém summitu předložili zprávu o těchto konzultacích a také i to proběhne eh, během zasedání Rady eurozóny a abychom podali zprávu o tom, co jsme slyšeli o členských států a abychom předložili naše vlastní návrhy, protože já a pan Baroso, my chceme předložit návrhy a pokud je obsah a pokud je o e, způsob, jak k tomu přistupovat, e, a pokud jde i o institucionální aspekty, tak eh, tady ve všem tom my navrhneme, co je nezbytné, abychom měli to skutečné ekonomické řízení. A pokud někteří chtějí jít před touto cestou, tak to je vynikající. A my vycházíme ale od nuly. My začneme konzultace, počínaje příštím týdnem a společně tedy během summitu eurozóny a během Evropské rady předložíme náš návrh na základě těchto konzultací. A tak to proběhne. To je dobrý vývoj. Pan Dol by chtěl mít více Evropy. Chtěl by mít více Evropy, no samozřejmě. A právě proto v tom textu tam se řeklo in line with the treaties, v souladu se smlouvami. A právě proto evropské instituce, předseda rady, tedy spolu s předsedou komise, budou spolupracovat, budou tedy pracovat společně, tedy tyto instituce se spojí eh, v tom, aby předložili společně návrhy týkající se právě větší soudržnosti, koordinace v naší hospodářské politice. To je to, co jsem chtěl říci. A teď k Egyptu. I přes eh, mm, to, že ty signály se jevily jako roztříštěné nebo nebyly úplně harmonické, tak my jsme ale eh, vyslali stejné sdělení, stejné prohlášení a to, že v tom přechodném období, které bude velice citlivé, budeme podporovat egyptský lid a že to musí začít teď a my e, máme svoji úlohu zde, samozřejmě osud je v rukách egyptianů, ale my jim budeme pomáhat, jak to půjde a pokud jde o mm, mm ekonomické řízení, tak my na konci března předložíme globální plán a eh, je, a, eh, a tedy eh, bude to komplexní návrh, jehož součástí bude posílené ekonomické řízení a to je tedy projev naší vůle, společné vůle a co zaznamenávám v posledních týdnech i na trzích, i když trhy nejsou jediným ukazatelem úspěchu či neúspěchu, ale i na trzích vidím, že eh, existuje větší a větší důvěra v opatření, která byla odvážně přijata členskými státy a větší a větší důvěra v náš plán, který jsme připravili a který hm, předložíme. A já jsem eh, menší pesimista než vy. Já to dělám, protože eh, působím na základě vlastního přesvědčení a eh, na základě rozhodnutí. A nyní catch the eye. Procedurální připomínka technická. Pane předsedo, chtěl bych vás požádat o následující. Toto je konference předsedů. Já jsem ještě předseda mé skupiny a proto se tedy obracím na předsedu rady s otázkou k vyřešení uh, jedné věci. Tady mám tento dokument, je tam napsáno Pakt pro ko- konkurenceschopnost. Řekl jste, že tento dokument v radě nebyl, že tam nebyl žádný návrh. Zdal jste tento dokument před začátkem zasedání rady? Uh, Předložila vám paní spolková kancléřka a pan francouzský prezident tento dokument? Seznámili vás s ním a po případě, jestli jste to neznal, tak co říkáte k tomu, že na separátní tiskové konferenci představili tento dokument spolu, aniž vy byste o tom věděl? Viděl jsem tento dokument. Pokud vím, tak to uh, není německo-francouzský dokument. A za druhé, tento dokument nebyl předložen Evropské radě a nebyl diskutován. A když eh, to bylo zmíněno, tak bylo řečeno, že pro Evropskou radu tento dokument neexistuje. Eh, Takže nyní paní Carvalho, jedna minuta. Paní Carvalho, jedna minuta. <laughs> Madame uh, Carvalho. president, uh, Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Evropa potřebuje zlepšit svou ekonomiku a stále jsme na tom ještě lépe než naši konkurenti. Proto bych chtěla pogratulovat eh, předsedovi Van Rompuyovi a celé radě, že se rozhodli vybrat energetiku a inovace co by hlavní témata. Nicméně lituji nedostatku ambicí, které se týkají závěrů rady. A je mi líto, že závěry pojednávali o energetice a o inovacích jako o dvou oddělených tématech. Protože energetika inovacemi a inovace v energetice mohou být právě řešením těchto výzev. V současnosti řešíme jak ekonomickou krizi, tak globální krizi v energetice a musíme přistoupit k činu. Potřebujeme radikálně zlepšit způsoby, jak vyrábíme energetiku, jak vyrábíme energie v našich společnostech. Děkuji. Mr. Gorgios, Děkuji. Nyní pan Kormos Takos, jedna minuta. We don't see you. Bohužel eh, kolega asi není přítomen. Takže nyní pan Jacek Sáriuš Volský, jedna minuta. My question. Děkuji, mám následující otázku. Chci se zeptat pana předsedy Rompoje. Rada se věnovala dvěma hlavním tématům energetice a krizi v Egyptě. Nicméně Bohužel tato témata nebyla vůbec propojena. Chci se zeptat, co si myslí tedy to hlavní vedení ohledně, přísluž, eh, ohledně důsledků, které může mít eh, situace v tomto regionu na bezpečnost obecně, na bezpečnost eh, různých produktovodů, co se týče dopadu také na ceny energií a jak to může být také, že by došlo k tomu nejhoršímu scénáři a došlo k zablokování Suezského kanálu, Suezského průplavu. Takže jsme připraveni na případné dopady. Děkuji. Madame. Velice děkuji. Nyní paní Edith Herzog, jedna minuta. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Co se týče závěru, které se týkají energetiky a inovací, tak si myslím, že jsme mohli dosáhnout více. Nicméně minimálně tedy došlo k dohodě mezi členskými státy. Bohužel však je důležité, abychom zde měli dobré zdroje, abychom mohli tyto plány zavést do praxe. A rada se bohužel na tom ještě nedohodla. Domnívám se, že je naprosto zásadní, aby zde byla ekonomická stabilita, Navzdory tomu, zda země jsou v eurozóně či mimo ní. Pokud se však podíváme na priority v konkurenceschopnosti u pravicových vlád zemí eurozóny, tak si myslím, že to je taková spíše jenom obecná rétorika, co se týče třeba vlády mé země. Myslím si, že bychom to měli zastavit. Pane předsedo, my zde v Evropském parlamentu máme velkou odpovědnost. Musíme tato témata řešit. Děkuji. Dám Iliana Jotova, one minute. Děkuji paní Iliana Jotova, jedna minuta. Merci, Děkuji, pane předsedo. V rozhodnutí minulé rady jste několikrát zdůraznil, že Evropa musí diverzifikovat eh, své zdroje a cesty eh, zásob a je potřeba vytvořit také strategické cesty eh, pro strategický přístup k plynu. A potom jste také hovořil o tom, že je potřeba pokročit v partnerství s Ruskem a mě by zajímalo, Jaký je váš názor, pokud jde o projekt eh, South Stream? Zajímalo by mě, jestli jsou tady nějaké problémy nebo rozpory eh, mezi Nabukem a South Streamem v realizaci těchto dvou projektů. Děkuji paní Lena Ek. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Jak se tedy dovídám, tak komisař říká, že musíme zvýšit energetickou účinnost. Myslím si však, že jsme asi četli každý trošku jiný dokument, protože v závěrech rady se hovoří spíše o určitém úkroku zpátky, co se týče energetické účinnosti, protože by se to dalo, protože to vlastně neodpovídá. Myslím si, že to samé platí i co se týče celoevropské infrastruktury v energetice, protože Eh, to znění je vlastně méně jasné a zároveň se vlastně ta jednání o rozpočtu trošku vrací zpátky. Přitom se jedná o naprosto zásadní infrastrukturu. Pokud bych patřila mezi nové členské státy, tak bych byla velice znepokojena těmito závěry rady. A ještě otázka, která se týká financování energetiky. Vůbec se nehovoří o programu CIP, nebo o dalších inovačních programech. Takže pokud se na to trošku podíváte, tak vlastně se tam nehovoří o něčem více, než bylo v minulosti. Děkuji nyní pan Struan Stevenson. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, velice rád jsem si vyslechl prezentaci pana Van Rompuye, kde říkala, že chceme podpořit eh, egyptiany. Myslím si, že jsme zde v dobré společnosti, protože minulý týden i velký ajatollah Khamenei oznámil, že i on a jeho režim také bude podporovat Egypt a povstání egyptského lidu, stejně tak jako podpořili i povstání v Saudské Arábii, nebo podpořili povstání v Tunisku a podporují Saudskou Arábii. Nicméně oni dokonce minulý týden oběsili nizozemského eh, občana, takže nizozemci stáhli svého velvyslance z Teheránu na protest, ale co děláme my? Jak chceme podpořit eh, eh, občany Iránu. Měli bychom podpořit nejenom občany Egypta, ale také občany Iránu proti jednomu z nejhorších režimů na světě. Děkuji nyní pan Tusas. Η αποκωδικοποίηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, τα μέσα και οι αποφάσεις του... Děkuji. Co se týče závěru Evropské rady, tak já se domnívám, že se snaží ušetřit problémy našim občanům co se týče rady, který, co se týče toho textu, tak ten text je vlastně návrh. A mám otázku, která se týká tohoto textu. Je zde šest bodů. Um, odstranit automatickou indexaci platů je bod číslo jedna. Bod číslo dvě je vzájemné uznávání diplomů Eh, různých eh, škol, aby se zvýšila mobilita v, eh, pracovníků v Evropě. Bod číslo 3. Snaha vytvořit společný základ daně z příjmu právnických osob. Další bod je tedy také upravit systémy penzí v souvislosti se změnící se délkou života. Bod číslo 5. Umožnit zavést do ústav omezení dluhu a také jsou zde ještě národní programy. Takže mě to zajímá, jak je to s tom, tom programu. Děkuji za slovo, vážený pán predsedajúci. z základních bodů v rokování evropské rady... Děkuji za slovo. Jeden z základních bodů byly opatření pro zlepšení konkurenceschopnosti zemí eurozóny v opatřeních definovaných v paktu konkurenceschopnosti bych chtěl upozornit na další dvě oblasti, ve kterých naše země zaostávají za dynamicky rostoucími ekonomikami. První oblastí je tempo eh, zavádění objevu a inovací do reálného použití, do aplikace. Podívejme se, prosím, na přátele z Číny. Když potřebují vyřešit nějaký technický problém, no tak se podívají kolem dokola po světě, najdou, najdou nejlepší řešení, okopírují ho a bez formalit nabízí celému světu eh, toto řešení ve svých výrobcích. Neříkám, že i my máme krást autorská práva, ale všechny procedury, patentová ochrana a následné uvádění do praxe a, eh, a inovací a vynálezů, to všechno musí být efektivně zjednodušeno. Další oblastí jsou stále rostoucí bio, byrokratické bariéry pro podnikání. Drobný živnostník, pekař nebo provozovatel restaurace u nás musí pravidelně podávat pravidelně i zprávy všem možným institucím. Děkuji kolego. Dalším řečníkem je paní Angelika Wertmann. Ja, danke schön. Herr Ratspräsident. Děkuji, pane předsedo rady. Na oficiálním programu jednání bylo zapsáno téma energie, ale všichni hovoří o paktu pro konkurenceschopnost. K tomu se vztahuje má první otázka. Kde zůstala komunikace a transparentnost? Za druhé bych se chtěla stručně vyjádřit k rozšíření záchrany, záchraného deštníku, odkud eh, se k tomu vezmou prostředky, bude to mít v každopádně velké dopady na rozpočet. Evropský parlament tady nemůžete nechávat stranou. Jak si komise jak si představujete a jak zajistíte, aby se toho účastnila zároveň komise a také parlament? Děkuji, pan Bonsignore. Děkuji, pane předsedo. Situace na jihu kolem Středozemního moře Eh, také i eh, eh, mm, vznikla kvůli našim chybám, protože my jsme nechápali, co se tam děje. My jsme se snažili o stabilitu, ale my jsme se měli snažit o stabilitu prostřednictvím silných institucí, prostřednictvím transformace občanské společnosti, protože teď vlastně vznikly podmínky velké výbušnosti ve společnosti a ten eh, eh, rozvoj tam je nedostatečný, ať jde o politiku sociálně ekonomickou. A eh, takže zde i selhal barcelonský proces a selhala Středomorská unie. A dnes konstatujeme, že i mm, mm, byla nedostatečná podpora ze strany EU, ale také i Eh, naše struktury byly nedostatečné. Tím mám eh, na mysli tu diplomatickou službu pro vnější vztahy, která nebyla schopná anticipovat a vůbec potom poskytnout nezbytnou součinnost. A potom zde i eh, máme tedy tu středomorskou umluvu, která stanovuje základní hodnoty, které sdílíme a co je, já chci říct i komisi. Jak chcete posilovat mm, mm, ekonomickou a podnikatelskou síť v těchto zemích? Děkuji, kolega Jean-Pierre Odí. Děkuji, pane předsedo. Ehm, stávala se, ehm, proběhla tady eh, klasická debata, Schulz kritizoval Angelu Merkel a tak dále. Eh, vy jste tady hovořil, eh, pan, pan tady hovořil o taky paktu stability a mě by zajímalo, jestli komise eh, nás upozornila, jestliže se vlastně řídíme do záhuby. Pokud to opak eh, stability, tak 21 bylo řízení pro porušení v září 2008 a mě by zajímalo, jestli komise tady na to nemohla zareagovat dříve. A Evropská komise, která vlastně tady má být strážkyní, eh, tak teď říká, že jsme vlastně spolu zodpovědní za určitou situaci a teď bychom neměli kritizovat hlavy států a vlád, kteří dělají, co můžou, a jsou Evropané a že dnes máme všichni společně pokračovat vpřed. A to už mě vede k tomu, abych vám položil otázku, nebo abych vám požádal o to, abyste navázal silnější vazby, vztahy s naším Evropským parlamentem. Když jste vstoupil do své funkce, tak jsem navrhoval, abyste okamžitě předstoupil před Evropský parlament, nestalo se to a já si myslím, že teď je ten okamžik na to, abyste s námi více diskutoval a spolupracoval. By Mr. Availo Kalfin. Děkuji nyní pan Vajlo Kalfin. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин председател на съвета. Velice děkuji, pane předsedo. Vážený pane Van Rompuyi, dovolím si s vámi nesouhlasit. A to v bodě, kde říkáte, že zde nejsou žádné návrhy změn, které by umožnily eh, změnu, co se týče komunitární metody. Protože podle Lisabonské smlouvy zde dochází ke změně, k posunu na tu mezivládní úroveň protože také zde, navíc zde ještě také vzniká rozpor mezi zeměmi eurozóny a ostatními zeměmi. Chtěl bych se vás zeptat, jako předsedy Evropské rady, doporučil byste, aby rada hlasovala pro metodu komunitární, to znamená, aby zde nebyly žádné různé klany, které vznikají eh, při rozhodování a aby se rozhodování mohly účastnit všechny země. Děkuji. Nyní pan Alvaro Alexander. Děkuji, pane předsedo. Eh, krátká poznámka k Egyptu. Eh, výsledek kakofonie v evropské zahraniční politice bylo vytvoření vysoké představitelky pro vnější politiku. To je eh, výsledek, kde vlastně nemáme žádný silný hlas. Například v případě Haiti, tam to dlouho trvalo, než se paní Eštonová rozhýbala, v Egyptě také, e, nevím, jak je to s Thajskem a Kambodžou, e, jakým způsobem to tam bude vypadat, ale Evropská unie může mít nějakou váhu v pouze v případě, že se bude angažovat, takže já bych chtěl apelovat na paní Eštonovou, aby nejenom převzala svou funkci, ale aby ji i realizovala. Konkurenceschopnost, říkal jste, jak to běželo v radě, ale e, nemá být, nebo není Eh, poněkud eh, překvapivé, že Francie a Německo postupují tímto způsobem a nejdou institucionálním procesem. Mě by zajímalo, jestli můžeme od vás očekávat, že stoprocentně budete angažovaní v eh, institucionální metodě, anebo budete pokračovat ve stylu práce německo-francouzského postupu. Mě... Hm, bude tady vznikat nějaká druhá struktura? Děkuji, nyní van Dalen. Wat Egypte betreft is alle aandacht nu gericht op het Tahrirplein. Dat is begrijpelijk. Velice děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, eh, všichni se nyní upírají na, na Egypt a na ale neměli bychom zapomínat i na křesťany v Egyptě. 30. Eh, eh, ledna eh, byli zahyn, zabiti koptové, několik kilometrů od Káhyry byly zapalovány další kostely a to všechno se děje vlastně mimo světla kamer proč, pane Van Rompuy, Evropská rada v závěrech o Egyptě nezmínila také koptské křesťany? It's the end of our speeches. I'm sorry. Děkuji. Pardon, děkuji. Eh, obávám se, že už musíme uzavřít náš seznam, protože celkem se přihlásilo o slovo 14 kolegů. Postupoval jsem podle seznamu a už jsou tři hodiny, to znamená, že musíme už ukončit tuto, tento proces. A nyní dávám slovo panu místopředsedovi, panu Ševčoviči. Velice děkuji, pane předsedo. Myslím si, že se všichni shodneme s panem Dolem, že potřebujeme více Evropy a zcela jasně potřebujeme více Evropy v oblasti energetiky. Komise má velkou radost, že dochází k hmatatelným výsledkům. Máme zde jasný časový rámec. V roce 2014 má být jednotný trh pro energii, 2015 a 2016 by už neměly existovat žádné tzv. energetické ostrůvky v Evropě. A chci vás také ujistit, že co se týče prosazování evropského práva v této tak důležité oblasti, tak komise bude dále postupovat a bude vše sledovat, pokud nebude docházet k provádění, k řádnému provádění evropského aky, tak přistoupíme k e, určité akci, protože je důležité, aby to vše bylo ve prospěch evropských občanů. Doufejme tedy, že nakonec zde bude velice dobře fungující vnitřní trh v oblasti energetiky. Za druhé, co se týče ještě energetické účinnosti, to je také nesmírně důležité téma, o kterém jste hovořili. Zde musíme ocenit výsledky. Ano, je pravda, že stále ještě jsme trochu pozadu v našich výsledcích, které se týkají energetické účinnosti a zejména zlepšování energetické účinnosti. Z toho důvodu komise také jasně oznámila, že dokud do roku 2013 neuvidíme pozitivní výsledky, tak budeme celou situaci znovu analyzovat a přistoupíme k dalším krokům a ty kroky by měly být vlastně právně závazné cíle. Také zde budeme uvažovat o určitých způsobech, jak vymáhat tyto závazky je důležité, aby s tím souhlasila také Evropská rada a aby všechny členské země vzaly za své tento závazek, protože energetická účinnost je důležitá pro všechny členské zemi, pro Evropskou unii jako takovou a budeme rozhodně postupovat dále, abychom posílili vnitřní trh, abychom ho dotvořili a abychom také posílili eh, spolehlivost a bezpečnost eh, dodávek energie, jak o tom hovořil, o tom hovořil pan Sarius Volský. Dále, co se týče zabezpečení energetiky, musíme se na to dívat z několika úhlů. Za prvé, jak to zlepšit v rámci EU, to znamená, to jsou zde různé, různá propojovací zařízení, různé interceptory. Dále se však na to musíme podívat i z pohledu vnější politiky, co se týče třeba komunikace s našimi partnery, s poskytovateli zdrojů, jak zlepšit také naše analytické schopnosti předvídat různé problémy, třeba v regionech, z nichž získáváme větší objem energetických zdrojů. Myslím si, že v rámci Evropské unie se snažíme tyto postupy zjednodušit, zlepšit transparentnost celého procesu a spolupráce s našimi energetickými partnery. Také mě tedy zaujala vaše poznámka, která se týkala South Streamu, protože je velice důležité, abychom pokračovali v tomto projektu, abychom dobudovali tento projekt, který je důležitý pro celou Evropu. Dále, co se týče takzvané ekonomické zprávy. Myslím si, že bychom měli ocenit pokrok, k němuž došlo v uplynulé době. Myslím si, že na ekonomické krizi bylo pozitivní minimálně to, že jsme zjistili, že jsme navzájem všichni provázáni, že musíme zlepšit naši spolupráci, že musíme zlepšit ekonomickou zprávu a řízení. A tím jsme dosáhli pokroku, protože myslím si, že třeba před dvěma nebo třemi lety by vůbec nebyla možná taková diskuse o tom, že by národní rozpočty eh, měly se trošku vlastně zbližovat, nebo že tedy bychom o nich vůbec hovořili. Myslím si, že ty diskuse by vypadaly úplně jinak. Komise je nyní ve velice úzkém styku s jednotlivými eh, zeměmi. Snažíme se také motivovat všechny členské země, aby si stanovovaly také ambicioznější cíle a jasnější strategie pro budoucnost. Eh, je však nabíledně, že to ještě nestačí a proto vítáme ještě všechny další aktivity pro ještě užší ekonomickou spolupráci a pro ještě lepší společnou ekonomickou zprávu. Rovněž také Eh, oceňujeme ochotu spolupracovat, eh, nebo ochotu členských zemí spolupracovat ještě v nových dalších oblastech, které dříve byly pouze v těch eh, vlastně, mm, vlastně které se řešily pouze na té národní úrovni a dnes jsou zde oblasti, v nichž začíná vznikat tato spolupráce. My to všechno budeme podporovat, pokud to bude podporovat evropské cíle. Může, to, může se to týkat evropského práva, evropských trhů, a také zde musí být dobrá spolupráce mezi členskými zeměmi a mezi institucemi, protože právě díky tomu získáme více Evropy, nikoli méně Evropy. Dále musím ještě podpořit eh, stanovisko předsedy Fana Rompoje, že komise ne, vůbec neobdržela žádný francouzsko-německý dokument a eh, tím pádem jsme se tedy nakonec dohodli, že oba předsedové eh, budou mít eh, nebo budou vést velice podrobné diskuse s představiteli jednotlivých členských zemí a připraví si tedy společné hledisko eh, pro březnovou radu. Dále, co se týče Egypta a Tuniska, v obou zemích je ta situace nesmírně spletitá. Komise i Evropská služba pro vnější činnost úzce spolupracuje na tom, aby vypracovali plán, jak využít všechny naše prostředky, jak podpořit přechod těchto zemí k demokracii a jak konsolidovat demokratické postupy a dále posílit demokratické instituce v obou těchto zemí. Děkuji za pozornost, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já musím hovořit stručně, protože velice správně jste řekl, že minule jsem hovořil příliš dlouho. A pokud je o Irán, eh, tak já mám jednoho, takže bych eh, musím tady ctěnému kolegovi připomenout, že Evropská unie eh, rozhodla o dodatečných sankcích ještě proti jaderným iniciativám Iránu a vlastně poprvé měli reálný efekt a vedli k tomu, že Irán opět se posadil za vyjednávací stůl. Tudíž eh, zde my máme postoj k Iránu, který je velice jasný a eh, zároveň i velice tvrdý. A efektivní politika. No, paní Eštonová právě eh, vede jednání s Iránu, s Iránem vlastně jako předsedkyně těch šesti států, které mají vyjednávat s Iránem o jejich jaderném programu. Takže my jsme velice aktivní v iránské otázce a to s veškerou odpovědností. Konkurenceschopnost. Někteří z vás eh, hovořili o interní konkurenceschopnosti a externí konkurenceschopnosti. Interní zde my hodně ještě budeme dělat eh, v rámci právě task force eh, a v rámci mm, návrhu, které komise předloží, ale je třeba dbát na to, aby eh, chom také i byli konkurenceschopní světově, na eh, světovém měřítku, protože to by potom nemělo smysl pouze být schopni konkurovat interně bez toho, aniž bychom e, e, byli schopni konkurovat globálně. Někteří z vás říkali, zdali v Evropském parlamentu bychom nemohli jednat o nových návrzích, které se týkají té, toho ekonomického řízení. řízení až já a pan Baroso vydáme zprávu, tak já myslím, že to bude zajímavé téma, o kterém budeme i jednat s panem předsedou Buskem a na konferenci předsedů se rozhodne, jak eh, i do toho zapojit parlament v druhé polovině března, předtím než bude definitivně rozhodnuto. Eurozóna a další. My právě v tom našem rozhodnutí jsme dbali na to, aby i ti nečlenové eurozóny mohli se podílet na ekonomické koordinaci. Když si přečtete pečlivě závěry, tak z tohoto jasně vyplývá, že i nečlenové eurozóny, tedy členské státy nečlenové eurozóny, budou konzultovány a budou moci se zapojit do ekonomické koordinace samozřejmě za určitých podmínek. Ještě dvě připomínky Všichni ti, kteří říkají, můžete tady přísahat na komunitární eh, metodu? Ne, já přísahám pouze na Lisabonskou smlouvu tady. A konkrétně v těch závěrech se říká, že mm, eh, budeme pracovat v souladu se smlouvou, mm, což jsme i činili během krize v eurozóně. Já tedy eh, se držím pouze smluv a ničeho jiného než smluv nebo smlouvy. A teď pokud jde o menšiny nebo menšinu na Středním východě, není náhodou, že na dvou místech v prohlášení se hovoří o pluralitě. E, samozřejmě nemůžete mít e, demokrat demokracii pouze podle pravidla většiny, ale také musíte respektovat menšiny a menšinu a to je právě skryto v tom slově pluralita. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové, eh, šéfové politických skupin, děkuji všem za diskusi, tím uzavírám schůzi. Děkuji. Thank you, Mr. President. Mr. Vice President, tomorrow.